nous allons y aller. Začneme rovnou. Na pořadu jednání. Můžeme tedy schválit pořad jednání, pokud nejsou námitky. Zápis ze zasedání z 15. října může být také schválen, pokud nejsou námitky. Communication de la... Sdělení předsedkyně nemáme. Dnes dopoledne budeme pouze hlasovat. Paní Rivodalon má slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, pokud dovolíte, já mám požadavek na příští zasedání našeho výboru. Chtěla bych, abychom zařadili na pořad jednání zvážení kompromisních pozměňovacích návrhů, o kterých teď jednají zpravodajové v balíčku mobility. Po chaotickém hlasování na plenárce jsme nediskutovali na výboru o tom, jak budeme postupovat s těmi v současné době vyjednávanými kompromisy. Chybí mě transparentnost v jednáních a také to, že někteří neposlanci mají přístup k těmto kompromisním dokumentům dokonce dříve než členové našeho výboru, kteří nejsou náležitě konzultováni. Takže je zde celá řada otázek. Já bych chtěla, aby v jednáních bylo více transparentnosti. Děkuji, paní Rovodalona. Beru na vědomí váš návrh a pokusíme se to co nejrychleji vyřešit. Tak teď začneme návrhem nařízení, kterým se, kterým se zavádí program Invest EU, ale ještě předtím se musím podívat, jestli máme kvórum. Takže si uděláme elektronický test eh, s vašimi kartami. Zahajuji hlasování. Je ferme le vote. Končím hlasování. Pane Markusi Pípre, ani téměř nemusíte hlasovat, protože i za EPP máme dost poslanců. Mám hodně karet, ale žádnou hlasovací. C'est bon? C'est bon. On a le V pořádku máme kórum, takže můžeme začít. Zpráva pana Vandekampa o návrhu nařízení, kterým se zavádí program Invest EU. 68, kde pro, Kde proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovat kompromis 1, kde pro, Kde proti, kdo se zdržel, přijato. 69, kde pro, Kde proti, kdo se zdržel? Ověříme. Hlasujeme o 69, prosím. On ferme le vote. Končíme hlasování. 69 je zamítnuta. 71, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 72, kdo je pro?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 je dobře, že jsem to ověřila, protože je přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A rovnou přicházíme ke kompromisu 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? 5a. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Ověříme Kompromis 5A. Je ferme le vote. Končím hlasování. A kompromis je přijat. A rovnou přicházíme ke kompromisu 5B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Pozměňovací návrh 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A rovnou přecházíme k pozměňovacímu návrhu 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 134, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130, vy to chcete ověřit? Dobře, takže 135 paní Revo dalon Bonfoy ověřujeme. Končím hlasování. A bohužel je zamítnut. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Vy to chcete ověřit? Dobře. 136. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 136. Je to přijato. Důvěřujte mě, pane Vin van de Kampe. 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 138. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme, pane Kramere. 138, prosím, zahajuji hlasování. 138, končím hlasování. A je to zamítnuto, bohužel. 139, kde pro, kde proti, kdo se zdržel? Přijato. Dobře. Ověříme 139. Končím hlasování 139. A je to zamítnuto. Pokračujeme. 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? No ale zvedejte ruku, tak ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 149. Ověříme. Zahajuji hlasování o 149. Prosím. Já taky můžu hlasovat. Tady chybí jeden zelený. Končím hlasování. A je to přijato. Pozměňovací návrh 149 je přijat. 151, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 152, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 153 a 154, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Zahajuji hlasování. Proto právě uvěřuji paní Grapíny. Končím hlasování. <laughs> Tak co se stalo? Vy jste nezvedali ruku asi. Takže nejsme tady pro legraci. Pokračujeme. 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 156. 156, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 157, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď rovnou přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 172. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování o 172. Končím hlasování. A to není možné. Asi si budu muset změnit čočky. 20. Kdo je pro? Kdo je proti?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 je to přijato. 38, kdo je pro? Omlouvám se. 39, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 40, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 49, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Ověříme 49, prosím. Končím hlasování. A je to přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 kdo se zdržel zamítnuto? 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Ověříme 61, prosím. Končím hlasování. A je to přijato.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 64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já myslím, že je to zamítnuto. Ověříme to. Končím hlasování. A je to zamítnuto 65. 66, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Ověříme 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. A teď hlasujeme o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Plus 29, minus 13, 5 se zdrželo, takže je to přijato. Blahopřeji Vimu Van de Kampovi. A teď pokračujeme. A teď máme návrh na řízení, kterým se zavádí program pro digitální Evropu na období 2021 až 2027. A naše zpravodajka je paní Klun.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 To znamená 91. Já se omlouvám, protože 89 byla zamítnuta. Takže 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 94. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 95, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 96, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. EPP, vy děláte co? Tak znovu. 96, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 97, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 98. Kdo je pro? Chcete ověřit, pane Kramere? Který? 97? Chcete ověřit pozměňovací návrh 97? Tak o něm budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. 97. Končím hlasování. A je to zamítnuto, to jsem říkala. Žádný problém. Jsme tady proto, abychom ověřovali. Byl problém s tlumočením. 98, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 99, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 7 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 104, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 105, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 106, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato.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 Vypadáte ztraceně, tak o tom budeme hlasovat. 36. Končím hlasování. A je to přijato. 37. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41, 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Dobře, takže 53, hlasujeme o 53. Pozměňovací návrh 53, teď tedy končím hlasování a je to zamítnuto. A teď hlasujeme o celém textu. Všichni hlasovali? pořádku, končím hlasování. Plus 45 minus 2, zdrželi se 1. Takže zpráva paní Klun je přijata. Bravo. A budeme pokračovat se zprávou paní Virkunen, která se týká programu Horizont 2020. Všechno v pořádku, Dominiku? Takže můžeme. Je to zpráva paní Virkunen. 38, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. 39, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. EP hlasuje proti pozměňovacím návrhům Marinesku. Pokračujeme. 46 pro, proti, Strželi se, zamítnuto. A to neměl být Marinesku. 47 pro, proti, Strželi se, přijato. 48 pro, proti, Strželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme 49. Zahajuji hlasování. 49. Končím hlasování. Přijato. Návrh 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 52 pro, proti, zdrželi se, přijato 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 54 pro. Eh, chcete eh, překontrolovat 53? Dobrá. EPP má jeden hlas navíc. Hlasuje někdo, kdo by neměl hlasovat? Vytáhněte svoji kartu, prosím, teď je to v pořádku. Končím hlasování. 53. Zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se k 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete něco překontrolovat? 90, takže eh, budeme kontrolovat 90. Příliš mnoho lidí hlasuje. Končím hlasování. Zamítnuto. 91 byla zamítnuta, 92 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 93 pro, proti, strželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, strželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme to. A 94 zkontrolujeme. Socialisté požádali o kontrolu. Končím hlasování. 94. Zamítnuto. 95. Pro. Proti. Strželi se. Přijato. 96 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme 96. Končím hlasování. Zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kontrola. Takže 98 zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 99 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 A pane Marenesku, vy jste tady. Eh, zahajuji hlasování o návrhu 100. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh 100. Bohužel, pane Marinesku, je to zamítnuto. Eh, takže 101 pro, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, nikoli. No, správně, správně, 105, takže 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, 9. Pozměňovací návrh 9. Pro, pro, proti, strželi se, přijato. 109. Pro, proti, strželi se, zamítnuto. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu pana Marinesku. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 110 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 111 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 10 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zkontrolujeme desítku. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 e, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. E, návrh 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. A e, nyní 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato 28 pro, proti, zdrželi se, přijato 29 pro, proti, zdrželi se, přijato 30 pro, proti, zdrželi se, přijato 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 32 pro, proti, zdrželi se, přijato 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36. Zkontrolujeme 35. Zahajuji hlasování. 35. Návrh 35. Končím hlasování. Zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. A budeme hlasovat o celém textu. Končím hlasování. 34 pro, 2 proti a 2 se zdrželi. Paní Virkunen, vaše zpráva je schválená. Gratulujeme. A nyní pokračujeme s paní Virkunen a nyní to bude výzkumný program Horizont Evropa. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jdeme až ke 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třicet devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřicet jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřicet dva pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřicet tři pro,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 zamítnuto 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 58 eh, padá, takže nyní 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto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 Naděje umírá poslední. 68 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže budeme hlasovat o 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 70 pro, Nikoli zkontrolujeme 69. Končím hlasování. O 69 zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 Nikoli zkontrolujeme 72. Končím hlasování. Zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamít, přijato. Předsedkyně se omlouvá, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97, 98, 99, 100, 101 identické pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106. Chcete to zkontrolovat? Dobrá, zkontrolujeme 105. Končím hlasování. Zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 identické návrhy pro, proti, zdrželi se, přijato. Další čtyři identické pro, proti, zdrželi se, přijato. 125 pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete to překontrolovat? Dobrá, takže 125 zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. A dva identické návrhy pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. 130 pro, proti, zdrželi se, přijato. 131 pro, proti, zdrželi se, přijato. To je příliš pro pana Malinesku. Takže 135 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři identické návrhy padají. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní jdeme na 140, 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, dva identické návrhy pro, proti, zdrželi se, přijato. 145 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 pro, proti, zdrželi se, přijato. 147 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. 149 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři identické návrhy pro, proti, zdrželi se, přijato. 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři identické pro, proti, zdrželi se, přijato. E, dva identické pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři identické návrhy. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři identické návrhy pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti, zdrželi se, přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, přijato. 172 pro, proti, zdrželi se,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 proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu elektronicky. Zahajuji hlasování. Allez, je ferme le pot. Končím hlasování. 44 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Tato zpráva je také schválená. Gratulujeme paní Virkunen. Allez, nous continuons, nous continuons. A pokračujeme. máme zpráva pana Kistolora, který, která se týká dohody mezi Evropou a Středomořím. Takže kdo je pro? Je to jediné hlasování. Bude to jmenovitě, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni. 47 pro, pouze jeden se zdržel, takže blahopřejeme, zpravodaj je to přijato. A teď můžeme pokračovat se zprávou pana Zlotovského o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 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 30, chcete ověřit? 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. O jeden hlas. Třicet osm, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Několik. Blok jedna blok A, promiňte. Kdo je pro? Blok A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete ověřit blok A? Blok A to jsou ty všechny pozměňovací návrhy. Včetně šedesátky, takže hlasujeme. Končím hlasování a je to zamítnuto. Padesát pět. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato.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 71, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 72, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 74, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 75, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 76, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. 77, Kdo je pro, Kdo je proti. Kdo se zdržel? Přijato. 78, Kdo je pro, Kdo je proti. Kdo se zdržel? Přijato. 79, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 79. Hlasujeme o 79. A končím hlasování.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 kdo se zdržel? Zamítnuto. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 84, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 85, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 86, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 87, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď jdeme rovnou na 99. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 100. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 101. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 102. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto dvě identické věci, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104, dobře, ověříme 104. Končím hlasování. A je to přijato, máte pravdu. Děkuji, paní Ayala Sender. 105, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřím, protože to není vůbec jasné. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 105. Končím hlasování a je to přijato. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 106. Hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 107, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel přijato, 108. Abychom potěšili pana Van de Kampa, 107, hlasujeme, zahajuje hlasování. Ověříme to, ale myslím si, že to je stejná většina. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 23. To je stejné. 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 109. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 110. Kdo je pro? Dominiku Rike, ty chceš ověřit 109. Dobře, ověříme. 109. Končím hlasování. Ale je to pořád stejná většina, Dominiku. Sto deset. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Dobře, uvěříme. Sto deset ověřujeme. Končím hlasování. Myslím, že je to zamítnuto. Ano. To ověřujeme. Společně to tady ověřujeme. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 112. Ty to chceš ověřit? Hm, tak to bude zábava. 111. Hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pane Zlatovský, je to přijato. 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 113. kde je pro? Dověříme. No, 112. Je ferme le vote. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Co se děje? Vy už vůbec nezvedáte ruce. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já si myslím, že je to přijato. Chcete to ověřit? Takže jdeme na to. Končím hlasování. Plus 29. Jsou lidé, kteří nedůvěřují své předsedkyni. Pokračujeme. Kompromis 6. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 6 je přijat. Kdo říkal ček? Paní Virkunen, vy chcete, abychom to zkontrolovali? Dobře, ověříme kompromis 6. Allez, je vais fermer le vote. Et je ferme le... Končím hlasování. Plus 33, proti bylo 10, takže je to přijato. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 129 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 129 ověřujeme. Končím hlasování. A je to přijato. 130, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Blok B. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 144. Pardon, mluva se předsedkyně 141. Kdo je pro 141? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 145. Kdo je pro? Chcete ověřit 144? Tak, ověříme. Zahajuji hlasování. 144. Končím hlasování. Ale je to přijato o jeden hlas. To je dobře, že jsme to ověřili. 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 147. Kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 148. Kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď jdeme na pozměňovací návrh 151. Je to tady napsané. Je to rovnou na pozměňovací návrh 151. 151, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 152, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 153, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 155, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro? Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme kompromis 9, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato.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 Nebylo to jasné. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Paní Grapini, ověříme to. Pozměňovací návrh 24. Končím hlasování a je to zamítnuto. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Chcete ověřit 28? Dobře. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 28. A teď končím hlasování a je to zamítnuto. Ale že mi o... A teď hlasujeme o celém textu. Zahajuji hlasování. Zpráva pana Zvotovského. Končím hlasování pro 34, proti 9, nikdo se nezdržel. Pane Zlotovský, vaše zpráva je přijata. Bravo. The last but not the least. Poslední zpráva, v žádném případě méně důležitá než ty ostatní. Christine Revodalon Bonfoy to je stanovisko pro výbor REGI o ERDF a Fondu soudržnosti. Jste připraveni? Paní Revodalon, jste připravena? Tak můžeme začít. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Několik pozměňovacích návrhů blok. 12 až 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. teď rovnou kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Pozměňovací návrh 79 pana Marinesku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme.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 Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 96. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 105. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 106. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro. 107 chcete ověřit? 107. Zahajujeme hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto.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 A je to zamítnuto, máte pravdu. 34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Několik návrhů dohromady. Dobře, takže budeme hlasovat jeden po druhém. 35, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Chcete ověřit? Dobře, ověříme. 35. Kon- zahajuji hlasování. Končím hlasování. A máte pravdu, je to zamítnuto. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 38 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Zpráva paní Revodalon je přijata. Blahopřeji. Vážení kolegové, tím jsme ukončili naši schůzi o půl hodiny dříve. Bravo, děkuji za to, že jste přišli. Vous avez le droit de me... Můžete mě pozvat na kávu.